Barbat a také tento mandát byl prohlášen platným od 25. listopadu. Existují nějaké e, námitky, není tomu tak. Podle článku 105 mi předseda konference předsedů výboru sdělit, že nebyly prohlášeny žádné námitky proti dvěma doporučením výboru pro rozpočet a kontrolního výboru, které se zabývají tím, že tyto výbory nemají žádné námitky proti aktům přenesené pravomoci. E, to znamená, jestliže 40 členů či nějaká politická e, frakce se vyjádří své námitky, prosím, udělejte to v následujících